vynikajícímu kroku. A nyní, kolegové, budeme hlasovat o rezoluci, která se týká uzavření asociační dohody s Gruzií. Nejdříve pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, číslo pět, kdo je pro, proti, Eh, promiňte, pětka odpadá. Nyní odstavec 15. Ne, pětka odpadá, poněvadž jsme schválili jedničku. Odstavec 15, eh, pozměňovací návrh 2 a 6. Eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme, ano. Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích 2 a 6, které jsou identické. Končím hlasování. Schváleno. Nyní eh, pan Preda chce předložit ústní pozměňovací návrh. Máte slovo, pane Predo. Děkuji, paní předsedající. Eh, já zde mám eh, ústní pozměňovací návrh, ale především bych chtěl přivítat také Michale Sakašviliho, bývalého gruzinského prezidenta. Um, a když dovolíte, mám ústní změnu, tedy nový odstavec 16. A byl by takto. Vítá OSC OBHIR eh, usnesení o Gruzii a vyzývá gruzínskou vládu, aby tato podnikla veškeré kroky, aby eh, odstranila, aby eliminovala problémy zjištěné v těchto zprávách. Děkuji. Ehm, kolegové, žádám, eh, ptám se vás, zda jsou námitky proti této změně. Pakliže ne, budeme o tomto hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se návrh přijat. Teď eh, návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 4, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Hlasování o celém usnesení, jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. And it is a A bylo to přijato. A poslední hlasování se týká zprávy pana Mamikince, eh, dohoda o přidružení s Gruzí, tady to je tedy hlasování o souhlasu jmenovitě. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. And it is adopted. A je to přijato. Děkuji vám mnohokrát, kolegové. Vážené dámy a pánové, od skupiny Zelených jsem obdržela žádost o jmenování pana Ernesta Maragala členem eh, rozpočtu.